Takže tím končíme s hlasováním a nyní přejdeme k, pro, hla, k vysvětlování hlasování. Počkáme chvilku, aby kolegové, kteří chtějí, mohli odejít. A Vabbè, andiamo, direi di andare. Allora, mentre i colleghi... Než kolegové, kteří nemají zájem pokračovat, tak odejdou, tak my začneme s prohlášení, s vysvětlováním hlasování. Sulla proposta di risoluzione... Návrh usnesení o námitce proti podle normy 106, se proti pravidla, podle pravidla 106, šlo o obnovení, prodloužení homologace aktivní látky glyfozátu. Na minutu žádá slovo paní Damáto. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže, mm, takže toto vzešlo jako demokratický apel, abychom respektovali princip obezřetnosti. A také i kvůli tomu, že hájíme veřejné zájmy, které musí mít převahu. A proto apelujeme, aby se zveřejnily studie, které toto ukazují. EFSA prohlásila, že eh, i e, zásadní je e, toto v jejím stanovisku, kdy se vyjádřila k karcerogennímu charakteru e, této látky a co jsme dostali. Ale my jsme chtěli to, aby se zveřejnilo, ale co jsme dostali, teď nevíme vůbec, jak to funguje. Ty studie by měly být úplně veřejné. A máme zde článek 10 nařízení o uvádění na trh fitosanitárních výrobků, fitosanitárních výrobků a i pan komisař zanese odpovědnost a státům. Já si myslím, že nemůžeme eh, tedy to nechat jenom na někom, aby se ujal celého procesu. To je zcela absurdní přece. My nemůžeme umožnit obnovení povolení glyfosátu na dalších sedm let. To je absolutně eh, nepřijatelné. Proto to znamená, že nerespektujeme zdraví všech našich občanů. Eh, kolegové, kdyby eh, ti, kteří tady odcházejí, kdyby odcházeli v tichu a v klidu a respektovali řečníky. A nyní má slovo pan Demesmaker. Není. Pan Demesmaker není, takže mm, López Bermejo. Eh? Je? Minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, tak to se tu nějak směšuje ta debata o glyfosfátech eh, se zástupci eh, vědy. Nicméně my tu máme stanovisko expertů, jako je Mezinárodní středisko pro výzkum rakoviny a ti to klasifikovali glyfosát jako zřejmě karcinogenní na základě principu obezřetnosti a na základě existující legislativy komise nemůže přistoupit k automatické eh, autorizaci, nemůže se stanovit pobok Monsanta a jejího modelu zemědělské produkce. Je třeba brát v potaz rizika na zdraví. Lituji, jak to dopadlo i tady v parlamentu, o to víc, když různé státy byly proti neodůvodněné a výjimečné autorizaci. My sami za sjednocenou levici jsme nahradili na mnohých eh, zastupitelstvích glyfosát jinými metodami které nejsou tak nakažlivé. Existují alternativy, jakékoliv argumentace nemohou banalizovat použití takových toxických látek. Rozhodně si nic takového nezaslouží náš hlas. Minuto. Minuto. Východ Anglie je chlebovou nůší Anglie a já jsem obdržela stovky e-mailů od mých farmářů o glyfosátu. Mnozí zahradníci jej znají jako Roundup. Jediný známý prostředek, kterým potíráme plevel, zároveň obohacuje půdu a je klíčové pro pěstování eh, pšenice, ječmene a jeho zákaz by měl obrovský dopad jak na zahradničení, tak na eh, výrobu jídla. Potřebujeme tuto látku. Není to luxus, je to základ. Evropští odborníci došli k závěru, že výrobek není karcinogenní pro lidi. Ono je správné, že máme obavy a že by výzkum měl pokračovat. Přes současný stav věci se socialisté nyní snaží o absolutní zákaz. Já nesouhlasím. Měli bychom umožnit farmářům i vědcům pokračovat v práci a dát jim čas, aby závěry byly eh, hodnotnější. Děkuji. Mikrofon paní Paní Dornano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mm, mm, kromě té námitky, já jsem navrhla jménem ENF na námitku mm, proti obnovení glyfosátu a to je iniciativa, kterou nerespektovaly další skupiny, které radši předložily společně svůj návrh. Nicméně dnes jsme viděli, že zde existují velké rozdíly názorů uvnitř politických skupin. Já tedy chci aby Evropská komise navrhla obnovit povolení glyfosátu a to z několika důvodů. Kon- vědecký kontext a studie Mezinárodní agentury pro výzkumu e, e nás e, nutí, abychom byli opatrní. Možná, že to je karcenogenní látka, která je ale všudy přítomná. Takže my bychom především, nebo komise především jako evropský mediátor by měla se chovat opatrně. Nakonec není akceptovatelné na nějaké datum neznámé e, i e, e, odsunout zveřejňování těch koformulantů, které jsou také důležité. Ty koformulanty jsou velice důležité a zbuzují velké obavy a proto dnes je Eh, proto dnes tedy se podávala tato námitka. Honorevole Torres. A nyní paní Torres Martinez, minuta. My jsme hlasovali proti vzhledem k tomu, že schválené pozměňovací návrhy neodrážejí výsledky rozhovoru, které proběhly na výboru. Je to nezodpovědné žádat o obnovení licence glyfosátu na dalších sedm let. My za Podemos apelujeme na příslušné orgány, aby aplikovali princip obezřetnosti. Zpráva Mezinárodní zdravotnické organizace určuje, že glyfosát je zřejmě kancerigení pro eh, lidské bytosti a my máme více než dostatek důvodu si myslet, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin má jiné druhy zájmu v pozadí toho všeho protože úplně opačné věci říká Mezinárodní zdravotnická organizace. Nemůžeme umožnit, aby se v Evropě obchodovalo s takovou toho látkou. Je to eh, hnojivo pro naše pole, dostává se ta látka i do potravin, ohrožuje potr- eh, práci jak eh, chovatelů, tak zemědělců a my nemůžeme ohrozit zdraví našich obyvatel. Děkuji, pan Jár, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, eh, pokud se chceme na něčem dohodnout, na nějakém politickém postupu, tak se to musí důsledně respektovat a akceptovat i výsledky. Proto zde máme vědecké hodnocení, odborné hodnocení o eh, ochranných prostředcích eh, rostlin, EFSA, eh, to bylo předáno, eh, tam se došlo k jednoznačnému závěru a proto náš závěr v Evropském parlamentu je správný, protože dostává těmto závěrům. Dohodli jsme se jednak na dalším vědeckém sledování v průběhu těch sedmi let, za druhé chceme příslušné nasazení odborníků lépe definovat a za třetí si přejeme i ty přidružené různé látky sledovat ještě podrobněji. Tady se domnívám, že se jedná o dobrý kompromis a rovněž důležité přiměřené rozhodnutí, které se zakládá na vědecky zdůvodněné analýze. Van Rist na minutu. Paní Rys, na minutu, děkuji pane předsedo. Já jsem Eh, se podívala na tu sklenici, zda je napůl plná nebo prázdná a řekla jsem ne obnovení povolení glyfosátu na, pět, na 15 let, tak jak hodlala komise a já jsem jednou s autorkou usnesení, takže jsem hlasovala pro usnesení, protože je to na straně občanů, inovací, zemědělských postupů, které musí být méně intenzivní. To je přece naše role politiků, tak to rozhodovat a to především zájmu vědy a ta nám má dávat poznatky, přece na to máme experty ale jejich názory se liší. Závěrem, i když Evropský parlament zde bohužel Eh, eh, zde eh, není jasný, tak musíme ale říct jasně ne komisi dát bianko šek na 15 let, aby zde, týká se vlastně jenom jednoho formulantu z těch 500, takže já myslím, že o to tady jde vyslat signál, který je jasný, to znamená komise musí přehodnotit své povinnosti a navrhnout nový návrh, nový návrh členským státům, které potom a ve finále o něm rozhodnou. Děkuji. Děkuji, paní Rys. Pan Pospíšil, minuta. Máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem také hlasoval

Děkuji. Pan Kaputo, minuta. Takže zde existují různé eh, řeči o tom, zda je to kancerogenní nebo ne, glyfosát. No přece komise nemůže mm, povolit eh, pro, eh, prodloužení, protože zde musí mm, mít přednost princip obezřetnosti. To je hlavní, přece chránit ob, zdraví občanů. Fakt, že my museli jsme použít námitku parlamentu, tak to ukazuje, že asi rozhodovací procesy nefungují. A glyfosát je klasifikován jako asi karcinogenní ze strany mezinárodních orgánů. Francouzská eh, agentura pro životní prostředí nedávno i vydala stanovisko, které ho srovnává s látkami, které jsou rizikové pro zdraví občanů, ale i všech těch, kteří podnikají v zemědělství. Francie tedy rozhodla, že eh, zakáže látky, které kombinují glyfosát a v případě tedy nejistoty, tak je třeba takto jednat. A i toto nebyla, nebyla vůle komise, ale tady to je a velice absurdní pozice, protože si pohrává se zdravím občanů. Komise by měla spíše eh, zrevidovat klasifikaci glyfosátu na základě všech vědeckých poznatků, které má dispozici, které se týkají karcerogenního charakteru této látky a i možných dopadů na eh, hormonální systém lidí. Děkuji. Nyní paní Evi, minuta. Děkuji. Evropský parlament Mm, bude mít možnost se vyjádřit politicky, silně, jasně politicky proti obnovení povolení glyfosátu, eh, eh, tedy herbicidu, který je karcinogenní. Eh, my jsme vědomi toho, že Evropská komise Mm, jako exekutivní orgán má možnost rozhodovat o přijetí e, autonomně o přijímání různých aktů, ale je třeba, aby i náš parlament se k tomu vyjadřoval, protože pokud ne, to by byla škoda. Škoda, my jako hnutí pěti hvězd, my jsme velice podporovali právě námitku proti tomuto aktu a ve světle pozměňovacích návrhů, tak výsledek, který, e, kterého jsme dosáhli, tak jsme byli nuceni hlasovat nakonec proti Eh, protože v podstatě se to změnilo spíše eh, v podporu na sedm let, eh, což je pohrávání si se životním prostředím a se zdravím občanů. To přece není možné. A zde se ukázalo, že obchodní zájmy převážely. Děkuji paní Evi a pan Sean Kelly. Prosím, minuta. Děkuji, pane předseda. Domnívám se, že jsme dospěli k rozumnému kompromisu. Um, není vhodné zrovna okamžitě zakázat glyfozát. To, že se hovoří, že je něco pravděpodobně rakovinotvorné, je, eh, nám činí obavy a dobré je, že to prodloužení bylo na pouhých sedm let. Je eh, ale fakt, že máme aspekty týkající se eh, kancerogenního účinku organizací VHO jsou různé projevy. Proto si myslím, že je vhodné eh, počítat s tím, že je možné, že by se to mohlo dostat do potravinového řetězce a budeme to bedlivě sledovat. Zároveň však umožníme farmářům pokračovat v práci. Pokud by farmáři ze dne na den nemohli tento prostředek používat, narušilo by to zemědělství. Nejdříve tedy musíme zjistit, co přesně se děje a e, pak se pokusit zajistit bezpečnost potravin. Prego, minuto. Prosím, minutu má Andrejs. Kungs, věna nogalna probléma, mrtázka. Pane předsedo, děkuji Jedním z hlavních problémů glyfosátu je nedostatek selektivního eh, působení. Zabíjí nikoli pouze um, rostliny, ale rovněž i houby a jiné živé organismy. Souhlasím s tím, že návrh komise nezajišťuje bezpečnost lidského zdraví. Zároveň se domnívám, že je absolutně nutné ve zrychleném tempu přistoupit k propracování přesvědčivé studie o ať už kancer, eh, rakovinotvorném působení či nikoli v této látky. Proto já jsem hlasoval za zákazem glyfosátu a zároveň apeluji na komisi o zpřístupnění více údajů. Děkuji. Andrej si nyní na minutu má slovo pan Tarabel. Pane předsedo, o čem jsme hlasovali je námitka proti obnovení, které si přeje Evropská komise. Týká se to glyfosátu, nebezpečné látky, která to chce prodloužit na 15 let. To je nezodpovědné. Proto tato námitka. A já myslím, že to, co jsme udělali, je pozitivní. Je to signál nelze jen tak eh, obnovovat bez nějakých analýz, studií na 15 let, jen tak pro eh, povolovačení eh, těch nebezpečných látek. Nemluvě o těch koformulantech, které zvyšují nebezpečnost této látky, ale já lituji tedy Eh, toho mm, eh, eh, návrhu 11 EPP. To je taková mm, mm, střední cesta, tedy to povolení na 7 let. To v podstatě úplně náš signál zbavuje významu a proto belgičtí socialisté nakonec se zdrželi a samozřejmě bohužel my litujeme tohoto, protože jinak tato, toto usnesení by bylo velice relevantní, ale není to správný signál. Děkuji a nyní pan Polčák, minuta

Děkuji, to byl poslední vstup, který se týkal glyfosátu a nyní přejdeme ke zprávě Kalněte a o slovo požádala paní Morvaj. Prosím, máte minutu. Děkuji za slovo. Vážení kolegové Občané Evropské unie velice pozorně sledují, co se děje v Bruselu a zdá se, že se to začalo postupovat celkem agresivně i ve vztahu k tomu, co se stanoví poměrně otevřeně v tomto textu, zejména odstavce 22-23, kde se zmiňuje toho globálního řízení a zprávy jakožto cíl uh, já nevím, co se mi podaří vtěsnat do té minutky, kterou mám k dispozici, ale je třeba posílit eh, svobodné podnikání, také investice v rámci globálního přístupu, to se týká malých a středních podniků. A pak je tu také důležitý aspekt a tím je stabilizace světových financí a pak další zajímavé věci. Aspekt eh, zabezpečení dodávek energii tady by měla Evropská unie být hlavním vyjednávačem, co se týče dohod, ale je také zapotřebí zabezpečit i další jako vojenské aspekty a také nezávislou ochranu a obranu. Je třeba eh, postupovat velice pozorně. Pan Jár. V podstatě obsahově eh, tam chci vypítnout čtyři záležitosti. Za prvé máme určité přednosti u evropských států, aby strategie byla zaměřena na obranu a na posílení kapacit, což je správné. Za druhé jde o stabilizaci širšího evropského sousedství, i to je správné. Za třetí jde o to, aby Evropská unie se snažila nebo více snažila um, Eh, nikoli pouze pozorovat, ale i aktivně ovlivňovat dění kolem sebe. A čtvrtý bod, ten mě osobně připadal zejména zajímavý, tam jde totiž o to, aby byla zavedena revizní doložka, abychom každých pět let společně s národními parlamenty a s občany Evropské unie probírali, jakým způsobem budeme dále se věnovat této oblasti, tedy celkově dobrá kvalitní smlouva. Hlasuji pro, pan Pospíšil na minutu. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem nakonec hlasoval pro tuto zprávu. Eh, některé teze, které se dotýkají obrany schopností jednotlivých členských států Evropské unie,

Děkuji, pane předsedající Já mám takové smíšené pocity ohledně tohoto. Na jednu stranu je jasné, že v rámci EU po desítky let jsme eh, byli podstatným hráčem, jakožto EU. Dále se tu hovoří o, o tom rozkolu, mezi NATEM a, a jeho povinnostmi a vztahem k EU a pak tím vojenským potenciálem členských států, který není dostatečně využívat. Ale na druhou stranu je to takové smíšené, že tu máme vynaložit 2% HDP na vojenské prostředky, posílit naše vztahy se spojenými státy, ehm, než eh, tedy pokud jsme ohroženi z východu a tady je pak to smíš, jsou ty smíšené pocity a proto jsem hlasoval proti této zprávě, protože si myslím, že nebyla kvalitně připravena. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem tuto zprávu podpořil svým hlasováním

Ačkoli existuje dohoda berlín i berlín ii která umožňuje eh, evropské unii za určitých okolností využívat bezpečnostních eh, sil nato tak do budoucna je tato otázka neudržitelná bez toho že by unie nevybudovala alespoň částečně své bezpečnostní sbory. proto jsem tedy zprávu rovněž podpořil. děkuji. děkuji a pan james. Dnes eh, tedy Evropská unie formulovala možnost kontroly eh, své veřejné, eh, svých vojenských schopností. Myslím si, že to dnešní oznámení bylo učiněno tak blízko toho data eventuálního Brexitu. Víte, jak se mní probírá toto téma ve Spojeném království. Každý tedy další hlas, který podpoří tu ambici EU v oblasti obrany a vojenské schopnosti a strategie. Já jsem přesvědčena, že obrana a také vojenské zdroje a příslušná rozhodnutí patří do pravomocí svrchovaných států. Nepodpořím jakékoliv vměšování či budoucího kontr- budoucí kontrol do této oblasti. Děkuji paní Makovej, požádala o slovo, prosím. În 2013 Consiliul European a dat Děkuji. V roce 2013 Evropská rada stanovila jasnou úlohu pro Evropskou komisi. V první řadě tedy eh, globální eh, režim pro zajištění bezpečnosti, pak eh, navýšení kapacit v oblasti obrany a za třetí kontrolu taky veřejných zakázek v oblasti obrany. Nicméně komise se jaksi nezostila těchto svých úloh a to vedlo k tomu, že došlo i ke ztrátám na životě. Vojsko Evropské unie by se mělo stát brzkou realitou. Je naprosto zásadní, abychom mohli konsolidovat i partnerství mezi EU a NATO a ten bezpečnostní deficit, eh, který to panuje i v našem eh, blízkém sousedství, by se měly vyřešit. Otázka solidarity, eh, ta je jaksi vyhrocená. Nyní měli bychom být schopni využívat, ochraňovat životy a zajišťovat bezpečnost našich občanů. Děkuji, tím končíme s prohlášeními o hlasování ke zprávě Kalněte a přejdeme ke zprávě Mečeriš. paní Jan, Janoka, Minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vysvětlila, proč jsem se zdržela při tomto hlasování. Nemohla jsem hlasovat proti, protože já souhlasím s hlavní tézí té zprávy, totiž, že potřebujeme konsistentní přístup vůči střední Asii abychom se vyhnuli jakýmkoliv eh, zdvojování a jakýmkoliv nejednoznačným vzkazům či poselstvím. Na druhé straně jsem nebyla schopna hlasovat pro, totiž zpráva eh, je eh, zlá v tom smyslu, že neustále se snaží poučovat všechny ostatní, že mají žít stejně jako my, což nerespektuje identitu národů, kultur a neprojavuje patřičnou úctu partnerům. Já protože jsem místo předsedkyní výboru pro vztahy se Střední Asií, bych ráda se odchýlila od této tradice. Ráda bych jednala se svými protěžky s plnou úctou k jejich eh, jinosti. Pěkně, pane předsedo, já jsem tuto zprávu podpořil. Naopak si myslím, že je dobře, že tato zpráva obsahuje

děkuji. Pan Mamikins na minutu. E Pane předsedo, střední Asie není Evropě až tak vzdálená, například ve srovnání s Jižní Amerikou, ale poslední desetiletí se jí nedostávalo přiměřené pozornosti ze strany EU. A pokud vezmeme v úvahu lotyšské předsednictví a lotyšský náhled na situaci, právě v tomto průběhu se politika vůči tomuto regionu trochu změnila a politická ekonomie byla ovlivňována Pekingem, a Moskvou. A my bychom přece měli šanci situaci ovlivnit rovněž v rámci všech těchto zemí, fungují určité principy řízení a zprávy. Často jsou to hluboce zakořeněné principy a mnohem starší než pouhá součást eh, setrvávání v Sovětském svazu. Děkuji a nyní tady máme další bod, eh, a to sice epidemie viru Zika a slovo má na jednu minutu pan poslanec Škripek. Vážený pan předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Jak už jsem řekl v diskuzi o viru Zika na posledním plenárním zasedání, potrat, to není zdravotní péče, ubližuje matce a zabíjí dítě. Je absurdní a nepřijatelné, aby vysoký představitelé OSN a nyní také Evropský parlament zneužívali tragickou situaci pokud jde o tuto nákazu, vnucují pro potratovou agendu zemím, které ve své legislativě zajišťují ochranu eh, počatého života. Po desítkách let řada z těchto zemí odolávaly politickým i ekonomickým tlakům západu na prosazení kultury smrti a teď jsme svědky toho, že eh, ženám i dívkám z rozvinutých zemí jsou vnucované je vnucováno právo na potrat a neomezený přístup k antikoncepci. Těhotným matkám, které čelí nejistotě obrovskému tlaku, je podsouvané smrtelní, smrtelné řešení, s čímž v žádném případě nesouhlasíme, proto jsem hlasoval proti. Děkuji. Děkuji a slovo má paní poslankyně Morva, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě hlasovala pro tuto zprávu protože si ani nedovedu představit, že by někdo takovou zprávu eh, nepodpořil. Nicméně jsou ty určité pochybnosti. Já jsem si velmi pečlivě přečetla text této zprávy a našla jsem tady například to, že je tady ujištění nebo zajištění zájmu velkých farmaceutických společností na světě. A nebo se tady opakují určité mýty, které stvořily média a vidíme, jak se tady zase pokračuje v udržování toho mýtu o potratech, které se tak nabízejí jako řešení. Je samozřejmě, že bychom se měli zaměřovat spíše na prevenci otěhotnění než na potraty. Myslím, že

a hlavně hledat prevenci. děkuji vám. Děkuji, Děkuji. Samozřejmě, že evoluce neplatí jenom pro eh, člověka. Eh, různé virové mutace se mohou šířit i mezi dalšími druhy. A tady máme u Ziky jeden z těch příkladů. Jeden z těch největších rozdílů jsou ty obrovské následky, které vypuknutí toho viru má na lidské embrya. Na lidské embrya. 28 států již eh, muselo konstatovat výskyt eh, tohoto viru, jednak eh, jsou to státy ve rovníkové Africe, a víme, že tento virus se šíří i dál na jiné kontinenty a do dalších zemí. A já jsem samozřejmě podpořil těch 10 milionů euro, které chce Evropská komise věnovat na výzkum tohoto viru. A chtěl bych vyzvat všechny zainteresované strany, aby se toho zúčastnili, zejména k nadcházejícím olympijským hrám. Děkuji a máme tady další bod, situace v Polsku, kde se hlásí o slovo pan poslanec Marušik. Dvě minuty, prosím, máte slovo. Pane předsedající, šanovní paňstvo, eh, gos... Děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Zprávě oceny. Před okamžikem jsme hlasovali o usnesení ohledně situace v Polsku, zejména pokud jde o situaci v právního státu. A je velice zvláštní, že toto usnesení v podstatě nic neříká, neobsahuje žádný nový příspěvek k rozpravě o právním státu v Polsku, nicméně hodně hovoří o stavu právního státu v Evropské unii a v Evropském parlamentu. Smlouva o Evropské unii nedává evropským institucím právo kontrolovat a rozhodovat o podobných aspektech právního státu. Jedná se o interní vnitrostátní kompetence členských států, takže Evropská unie ukazuje, že jí nezáleží na právním státu, protože sama legislativu, kterou si stanovila, nedodržuje. Myslím si, že je skutečně ostudné, tím, co dělají evropské, to, co dělají evropské instituce. Já jsem patriot, ale v tuto chvíli neobhajuji Polsko, ale princip. Hovořím nikoliv jako Polák, ale jako zástupcem určitého politického názoru a práva. Já jsem obeznámen s fungováním právního státu a tak víme, že běžný postup je takový, že nevyžadujeme pouze po ostatních, aby plnili pravidla, ale že to tež žádáme také sami po sobě, kdy víme, jaké, jaká legislativa před námi stojí a jakou legislativu musíme naplňovat. Takže já prosím a žádám, abychom dodržovali legislativu, abychom to tež potom mohli žádat také po ostatních. Proto jsem hlasoval proti tomuto usnesení, ne kvůli obsahu, ale kvůli tomu, že jasně porušuje legislativou. Bylo to zneužití práva. Děkuji. Děkuji, slovo má pan poslanec Zahradil. Prosím, máte slovo jedna minuta. Není pochyb o tom, že Evropský parlament dnes udělal závažnou chybu tím, že odhlasoval tuto rezoluci a podtrhl tím Evropské unii stoličku nejenom v Polsku, ale i v jiných členských zemích Evropské unie

Řídka bývá tento sál tak prázdný, jako je teď a přitom je nepochopitelné, že se tady přijímají tak zásadní rozhodnutí. A také málo kdy vidíme, že Eh, by se někomu podařilo tak jasně formulovat eh, situaci, jako se to dnes podařilo jedné naší polské kolegyni, která nám eh, předložila ten text, který obsahuje všechny ty zákonné podklady nebo zákonné základy, na které se opíraly kroky polské vlády. My v Maďarsku jsme s tím také měli svoje zkušenosti, v tom maďarském případě, ale Eh, nebyly dodrženy ty příslušné termíny pro změny zákonu, tak aby byly v souladu s evropskou legislativou. Takže bych chtěla poprosit naše evropské přátele, aby se eh, za, zaměstnávali vlastními věcmi a vlastními problémy v Německu nebo v Belgii. Eh, tam, kde teď migranti masově porušují zákony, tak Myslím, že tím by svým občanům prospěli nejvíce, kdyby to začali řešit. Já si myslím, že tady vidíme jasný případ toho, že nefungují ani úřady, ani policie, ani spravodajské složky a e, takové věci se dějí například e, v Belgii, kde je obrovský nedostatek v oblasti právního státu právě kvůli terorismu. Takže prosím, zaměstnávejte se s vlastními věcmi. Děkuji. Eh, Děkuji. Jestliže člověk, který má jednu minutu, si vezme skoro minutu 47, tak to znamená, že si prakticky ten čas dvojnásobíte a to není možné. A nyní má slovo pan poslanec Zoltek, jedna minuta. Część działań polskiego rządu, takich jak stosunek do imigrantů. Děkuji. E, pokud jde o postoj polské vlády k rodině migrantům, e, tak to je, to je v pořádku. Byť některé části týkající se práva nám eh, vyznívají spíše jako situace z komunistické doby. Já nejsem nějak pobouřen aktivitou socialistů ale usnesení kritizuje to, jakým způsobem se nominují členové ústavního soudu, takže tady jde vlastně o posty. Já jsem hlasoval proti usnesení, hlavně proto, že Evropská unie by neměla zasahovat do vnitřních záležitostí suverénní země. Robert Schuman, zakladatel Evropské unie, se musí obracet v hrobě když vidí, jak vzletná myšlenka komunity národů je přetvářena v útvar,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 do różnorodności kulturowej. Odráží to to, jakým eh, způsobem fungují dnes eh, instituce Evropské eh, unie. Například dnes slavíme v Polsku, protože nám posíláte dárek v podobě tohoto usnesení. Uvidíme. Možná, že to nakonec bude den proti Polsku, tak jako to byl den proti, eh, proti Maďarsku. Já myslím, že článek 7 eh, je zcela jasně naformulován a mluví o tom, že se aplikuje legislativa Evropské eh, unie a je potřeba zvážit, zda došlo k dodržení legislativy. Děkuji a konečně poslední vystoupení pan poslanec Mamikins. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě jakákoliv vláda, která byla demokraticky zvolena, má právo provádět reformy. A to tím spíš, že voliči takové reformy eh, chtěli a to se také děje v Polsku. Nicméně jakákoliv vláda by se také měla držet těch eh, předchozích uzavřených mezinárodních dohod a závazků, které díky tomu má. S tím je ale problém. Ehm, Víme, že dochází k porušování právního státu, nezávislosti médií v Polsku, což jsou základní principy členství v Evropské unii. Já jsem se zdržel hlasování a jsem toho názoru, že polská strana se snaží vyprovokovat Evropskou unii a eh, vítězit nad ní. Děkuji, toto bylo poslední vystoupení. Tímto končíme eh, vysvětlení hlasování a budeme pokračovat až v 15 hodin. Děkuji.